Colleagues, if you can take your seats. Prosím vás, abyste se usadili, vážení kolegové. Budeme hovořit o propojování Evropy a začínáme hlasováním. Vítám kolegy z ITRE, pana předsedu Satoryho, vítám také v sále. Předpokládám, že si všichni přinesli hlasovací kartičky které budete potřebovat. Nemůžeme tady přistoupit na to, že někdo bude hlasovat jenom zvednutím ruky. Pan Kramer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl za naše frakce říci, že se dnes účastníme této akce a vyjadřujeme svůj protest, protože se neustále mění pravidla. My jsme dostali až večer nové znění kompromisu k tomuhle 2440. Byl to kompromis, který se vypracoval mezi dvěmi největšími frakcemi a ostatní frakce, které se chtěly účastnit, nebo kdyby se bývaly chtěly účastnit, se účastnit nemohly. To znamená, že ten postup se neustále mění a včera na jednání koordinátorů jsme žádali o oddělené hlasování. A tři frakce a tři koordinátoře byly pro, tři proti, jeden se zdržel a najednou uh, dochází k tomu, že když jsou velké frakce proti, tak je většina proti a zdá se, že všechno je v pořádku. Ten postup se neustále mění a to takovým způsobem, že najednou není žádné oddělené hlasování. To je problematické, protože ITR žádalo o oddělené hlasování k těm přílohám. Nyní zjišťujeme, že oddělené hlasování nebude, což znamená, že my nemůžeme ani hlasovat pro jiné stanovisko. My v tuto chvíli dostali seznam, a to podotýkám jenom v jedné jazykové verzi, což znamená, že se pravidla neustále mění, porušují a my si musíme ověřit, zda vůbec dnešní hlasování je v pořádku. My v tuto chvíli řešíme zatím SEF a ne té, pane Krámere. Ale budeme si pamatovat, co jste právě vyjádřil pro další etapu našeho hlasování. Já jsem se vyjadřoval přesně k tomu, pane předsedo. Máme, pane předsedo, před sebou 69 kompromisních návrhů, je to 85 stran, tak si chci zeptat, jestli pravidla multilingvismu jsou dodržena. I'm told yes. Mně bylo řečeno, že jsou. Sekretariát ITRE říká ano, jsou dodržena. To znamená, že budeme pokračovat a začíná hlasování k propojování Evropy zpravodaje, zpravodajové Adina Valial, Dominik Ingrigen a Iriad Safender. Budeme začínat, zkontrolujeme si hlasování. Myslím, že potřebujeme nejprve zjistit, zda jsme usnášení schopní. Vlastně potřebujeme, aby oba výbory byly usnášení schopné. V prvé řadě se zkontrolujeme, že všechno funguje, elektronické hlasovací přístroje ověříme. Prosím vás tedy, abyste ověřili, že lze hlasovat na vašem elektronickém přístroji. Já vím, že kolega tady není. Musíme zjistit, zda počet odpovídá. Elektronický přístroj na hlasování číslo 3 nefunguje. Uzavírám hlasování. Je to v pořádku? Začneme u článku 1. Tak. Kolegové si vymění místa. Jsme připraveni, jsou připraveni zpravodajové? Můžeme to tedy spustit, můžeme zahájit maraton. Kompromis jedna, článek jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 230 přídavek pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Další je kompromis 1a. Kdo je pro, proti, přijato. 24. Pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 235 přídavek, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 236, kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 29, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato, regi 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Třicet dva, což je strana pět. Pro, proti, zdržel se přijato. 258, kde pro, proti, zdržel se přijato. 259, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Doplnění 263, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. 272, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, Zdržel se. Přijato. 278. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Boč eh, 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 15, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 279 pro, proti, Eh, zdržel se, zamítnuto 36 a 280 jsou shodné, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 284 doplnění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 227. paní Tykau, kdo je pro, proti, zdržel se, samý. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se a přijato. A dostáváme se k kompromisu 9, kde pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme teprve k 305, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 306, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 307, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, regi 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 10, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 310 doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 322. To jsou ty uh, sítě CO2. Doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Hlasujeme o tomto doplnění k eh, pozměňovacímu návrhu 322. Pozměňovací návrh číslo 322. Doufám, že jsem to vyslovil. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Zcela zjevně přijato. A dostáváme se ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh na konci. Má někdo nějaké námetky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pak, jsou, tak nemůžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. A v tuto chvíli přistoupíme k kompromisu 14. Pro, proti, zdržel se. Přijato. A 43. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Pro další padají, protože jsme schválili ten předchozí návrh. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 45. Najděte si to. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 349 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 355, doplnění kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 370. Je to na straně 18. 370. A doplnění, prosím, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 20. Kdo pro, proti, zdržel se přijato. Kontrola ke kompromisu číslo 20. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 353. Zde bylo, doplněna, bylo doplněno sousloví energetická účinnost. Je to paní Tilms po 353, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. Další uh, dílčí hlasování tedy padá kvůli tomu, že se toto schválilo. Dostáváme se ke kompromisu 21, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 388. Pan Marinesku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 389. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 390, kdo je pro, proti, zdržel se a kontrola. Kontrola znovu, ještě jednou, ale jenom pozvrnutí ruky. 390, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 395, to je doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 399, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 396, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 397, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 398 a 400, to, to jsou, ty jsou stejné, kdo pro, proti, zdržel se zamítnuto. Regi 20, kdo pro, proti, zdržel se zamítnuto. 401. Zde máme ústní pozměňovací návrh. Má někdo námetky? Ne. Námitky jsou. To znamená, že kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Regi 23. část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 402, 403, identické, kdo je pro, proti, zdržel se kontrola. Kontrola 402 a 403 zahají hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. EPP EPP má příliš mnoho karet. Vy Vyndejte tuhle kartu. Ano, už je to vypnuto. Končím hlasování, všichni hlasovali a vidíme, že návrh byl zamítnut. Regi 21 a, a Buč 20, identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58, zpravodajové, je pro, proti, zdržel se, Přijato. 405. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 59. Zpravodavé. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 404. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 60. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 406, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 407, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 408, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 409, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Dostáváme se ke kompromisu 25 to je několik stránek dál, tak si to najděte, kompromis 25. Je to strana 27. <laughs> Where is it on the PPAs? Nevím, kde to máte u liberálů, ale ať je to tak, že tak 25 pro proti, zdrželi se přijato. A nyní 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 27, jakmile si ho najdu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 28, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 476, kdo je pro, to padá? Omlouvám se. Pozměňovací návrh 71. 476 padá z důvodu kompromisu, čili návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 29. Pro pan Groš k jednacímu řádu. 483 bylo stejné jako 71, ale to jste neohlásil. Ano, Omlouvám se, je to totožné. Kompromis 29 byl přijat, omlouvám se. Kompromis 29, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5, 1, 4, to bylo doplněno, kdo je pro. 5, 1, 4. Předpokládám, že hlasuješ pro svůj vlastní pozměňovací návrh, Michael. Čili kdo je pro, proti, zdrželi se, nepřijato. 498. Víme všichni, kde jsme. Takže 4, 9, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 23, pátá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 24, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 520. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 5.24. Kdo je pro, proti, zdrželi se, teď to musíme ověřit, zahojeme hlasování. Hlasujte prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 523, 574 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já to ověřím. 523, 572. Zahajuji hlasování. Ne, nepadá to. Hlasovali všichni, čili končím hlasování. A nyní padá. Pozměňovací návrh 79, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 5, 2, 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Budget 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 527. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 526. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Myslím, že přijato, bylo by lepší to ověřit, čili hlasujeme opět o 526. E, APP, teď jich má příliš. O dva hlasy víc, tak teď je to v pořádku, končím hlasování a přijato. 81, pozměňovací návrh 81, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 5, 2, 9 a 5, 30. Padají. Myslím, že jsme na 531. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 27 Regi. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 33. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 548, 549 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 550. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 547. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď jdeme na 551. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 552. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 553. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 pro, proti, drželi se přijato. 5-5-4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 562 doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. 5, 6, 3 a 5, 4, 6, 4 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 566. Čili 5, 6, 5 bylo stejné jako 5, 6, 3 a 5, 6, 4. Takže teď 5, 6, 6, paní Wills. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 95, kdo je pro? Proti. Zdrželi se ještě jedno. 95. Kdo je pro? Tak to je lepší. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 5, 6, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 28 padá. Teď 96. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 571. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit. 571, prosím. Zahajuji hlasování. Georgios Mateo, prosím, vyndejte si karty. Ano, teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Regi 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme ještě Regi 30. Hlasujeme. Georgios, můžete ještě jednou? Končím hlasování. Přijato. 573, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 574, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 98, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 574, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 576, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, regi 32 padá, 577 a 578. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 37. Kdo je pro? Ještě jedno. Kompromis 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 582. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 34 regi, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Budget 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 584. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 585, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 586, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 101 587 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39b, 39b, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 39C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 39D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. To je jako kdybych mluvil o trase autobusu ve Vigonu ABCD. No, teď tady máme 39E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 39F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 39G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pak no je tady ještě H. 39H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 39G. Omlouvám se, to je I. Já to předjímám. 39I. Takže, kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. Já jsem viděl, že bude je. 39 je. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 39K. Kdo je pro? Tak ještě jednou. Tady hlasují pouze dva koordinátoři, čili kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato, ale musíme to ověřit. Hlasujeme o 39K. Georgios, je tady obětní beránek. Takže končíme hlasování a přijato. Jedna překážka po druhé. Kompromis 40. Ano, je to čtyřicítka. Už to máte před sebou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedm, tři, čtyři. Doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 742 jako doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, takže přijato. 43. Kompromis Omlouvám se, regi 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o kompromisu 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44a. Zase zpátky k té trase autobusu. Pro, proti, zdrželi se, přijato paře 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44b, kompromis 44b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, to je jazyková úprava, takže 131 pro, proti, zdrželi se, o zamítnuto 132, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, jedna, tři, čtyři. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 44C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6, a 137 jsou identické. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. 1,40. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. 1,41. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. 44D, kompromis 44D, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 44E pro, proti, zdrželi se přijato, regi 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 151, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 151, hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Kdo je pro 150? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Musíme to ověřit. 150. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kde jsme? Hned na další stránce. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154 je doplnění. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme to. 154 jakožto doplnění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Bylo to těsně. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 157. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 46, to je pro, proti, zdrželi se přijato. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 160, zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 161, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 47, pro, proti, zdržel se přijato. 168, kde pro, proti, zdržel se přijato, 167, kde pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 48, kde pro, proti, zdržel se přijato, 173, kdo pro, proti, zdržel se přijato, 170 4, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola. 174 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 177. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 179, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Regi 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Budget 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 180, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 181. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 182 pro, proti, zdržel se. Kontrola 182, myslím, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme to. 182, kdo je pro, Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 189, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Přijato 190, kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato 50A, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 194, kdo je pro? Proti? Kontrola, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 196. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 206. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 210, 211 identické návrhy. Chcete si to zkontrolovat? Chcete kontrolu na 209? Dobře, 209, zahajuji hlasování, kontrola. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. to. 210, uh, reg 11 a 211. A Identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 212, kdo je pro, ještě 211, pro, proti, zdržel se, přijato. 212, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 220, pro, proti, zdržel se, přijato. 52, kompromis 52, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dvěstě sedmnáct, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 218 pro, proti, zamítnuto, 219 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, regi 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 220 pro, proti, zdržel se, přijato, 221 pro, proti, kontrola. Kontrola, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 222. Kdo pro? Proti? Zdržel se. Kontrola 222. Málo lidí hlasovalo. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Sváleno. 223. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 224. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 225. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 227, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, 228, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, budget 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, budget 2, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Zdáváme se ke konečnému hlasování. Podle nových pravidel se bude hlasovat třikrát. I které to takto žádalo. Hlasujeme o znění pozměňovací návrhu, e, ve znění pozměňovacích návrhů a o legislativním návrhu. Takže legislativní návrh ve znění pozměňovacích návrhů zahají hlasování elektronické, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 80 pro, 93 celkem hlasovalo. Legislativní usnesení. Hlasujeme o legislativním usnesením. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 81 pro, 8 proti, 5 se zdrželo, takže přijato. A teď hlasujeme o interinstitucionálním vyjednávání. Kdo je pro, hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 86 pro, 6 proti a já mohu poblahopřát třem zpravodajům. A v tuto chvíli předám slovo panu Satoremu, panu předsedovi výboru, paní předsedkyni výboru. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za vynikající práci která prokázala, že jsme dokázali výborně spolupracovat, i když celý ten pracovní proces byl poměrně obtížný mezi výborem TRAN a ITRE. Myslím si, že teď to všechno půjde konstruktně vpřed. A vyzývám tedy nyní všechny kolegy z ITRE, abych přišli do sálu 5001 a všem přeji krásné Vánoce. Before we go on with our vote on, on the 10 Thank you.